která se týká rovnosti žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku. Máte slovo, paní Reintke. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, paní komisařko. Ž ženy musí čelit velkým stereotypům a hovoří se totiž o tom, že digitalizace týká pouze technického rozvoje. Digitalizace bude ovlivňovat naši společnost a bude také ovlivňovat naše životy. Digitální politiky jsou sociálními, společenskými politikami a právě proto rovnost žen a mužů musí být v centru této debaty státy. A druhý stereotyp je ten, že ženy nemají zájem o digitalizační revoluci. Já, když jsem pracovala na této zprávě, tak jsem zjistila, že ženy mají velký zájem o IKT, ale často se setkávají s překážkami v oblasti vzdělávání. A my musíme vytvořit správné předpoklady pro vstup žen do digitalizační, do digitalizační revitalizační oblasti. A my také můžeme žemi podpořit v této oblasti a to je to, na co se zpráva zaměřuje. Zpráva nastěňuje jak potíže, tak i cesty, jak tyto potíže překonat. Také eh, nastěňuje problémy, které s digitalizací souvisí také je to digi, bulharská programátorka, která vymyslela novou hru, anebo je to francouzská programátorka, která také čelí různým nenávistným kampaním. A tato zpráva volá potom, aby vzdělávání v IKT bylo více inkluzivní. Také tato zpráva eh, volá po větším financování eh, eh, žen podnikatelek. A také jde o to, abychom po celé Evropě se bránili stalkingu online a dalšímu harassmentu. Paní Jourová, já doufám, že nejenom vy, ale celá komise komise se tímto bude zabývat. Výsledky z této zprávy souvisí také s tím, že jsem měla kontakt s nevládními eh, organizacemi a také jsem spolupracovala s mnoha kolegy, kteří mi pomohli. Těm bych chtěla poděkovat za kulturu konstruktivní práci. Já jsem přesvědčena o tom, že digitální agendu vybudujeme v celé EU, která bude nabízet šance mužům i ženám. A já doufám, že tato zpráva bude výchozí e, pozicí a také zítra se bude oslavovat Den žen v IKT. Děkuji. Nyní nezapsaní řečníci. Paní Komadýny, prosím. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Silná digitální ekonomika je důležitá pro inovace, růst, eh, konkurenci a pracovní místa. A důležité jsou také ženy. Studie ukazují, že ženy a dívky eh, méně studují v oblasti IKT a ve většině členských států existuje propast mezi schopnosti, schopnostmi v této oblasti. Nicméně digitální sektor vnímáme jako velice perspektivní. Členské státy by si tedy měly uvědomit, že povinné vzdělávání by mělo zahrnovat také příslušné vzdělávání v oblasti IKT od samého počátku školní docházky, aby dívky a ženy měly možnost získat potřebné zkušenosti schopnosti a plně se pak eh, zapojit do tohoto odvětví. Také třeba posilovat povědomí o tom, že i oni přispívají k digitálním inovacím a mohou získat dovednosti, které budou důležité pro zaměstnání v digitální éře. Eh, digitální politika hm, v oblasti vzdělávání by měla ženám a dívkám dát možnost účastnit se digitální ekonomiky, podílet se na ní a to posílí jejich eh, postavení. Děkuji. Gracias. Děkuji. Nyní pan Blanko. Zdá se, že pan Blanko není v zasedacím eh, sále. Pan Blanko López zde není. Senor Marias. Takže pan Marias, prosím. Děkuji, pane předsedo. Zlepšení postavení žen v digitálním věku a překonávání nerovností v oblasti IKT, to je dnes mnohem důležitější než kdy dříve. V členských státech vidíme, že pouze 9 programátorů jsou ženy. 89 pracovníků v IKT pardon, pouze 9 žen zastává manažerskou pozici v IT. To znamená, že je tady obrovská genderová propast, pokud jde o přístup žen k profesním příležitostem v oblasti IT. Zároveň také vidíme obecně stejnou situaci na pracovním trhu, protože je tady také propad v platech a v důchodech. V zemích jako je Řecko ženy byly nejvíce postiženy eh, krizí. Musíme tedy zlepšit postavení žen v, v IT, umožnit jim zastávat manažerské posty a získat tak lepší ohodnocení pro svou práci. Žalost i digitální doba danas svědčí nerovnoprávnost. Bohužel eh, v současné době eh, vidíme, že eh, nerovnosti přetrvávají i v digitálním věku, v době průmyslové revoluce nebo zemědělské revoluce, když bylo potřeba, aby lidé byli silní a manuální práce byla ta vůbec nejdůležitější ve společnosti, tak takové nerovnosti možná byly vysvětlitelné, ale eh, dlouho už tomu tak není a proto je potřeba zajistit eh, kvalitní monitorování, které nám umožní zjistit, jakým způsobem se naše společnosti vyvíjejí. Je potřeba také zajistit kvalitní vzdělávání, které umožní dívkám rozhodnout se i pro kariéru v IT. Nicméně je zde jedna věc, která nám dnes nechybí a to jsou modely, dobré příklady, příklady dobré praxe. A tady si myslím, že e, naše spravodajka by měla klást větší důraz na, na dobré příklady žen, které byly schopny e, uspět a svým příkladem mohou inspirovat další. Paní Ajuto. Grazie, prezidente. Paní Ajuto, děkuji vám. Chtěla bych poděkovat eh, paní zpravodajce za vynikající práci. Eh, také jsme se účastnili spolupráce na této zprávě a můžeme říct, že eh, de facto se zde pojednávají ty, ta témata, která záleží, na který záleží také naší skupině, eh, rovnost žen například prostřednictvím eh, elektronického hlasování v politice a tak dále. Otázka ovšem je, proč eh, některé politické skupiny, jako jsou lidovci, chtějí hlasovat jinak o některých eh, těchto konceptech. Proč se tolik bojí přímé demokracie po internetu nebo elektronického hlasování? To jsou naše otázky, ale jinak já si myslím, že toto je opravdu jedinečná e, příležitost. Děkuji, pan Korvin Mike předsedající nie potrafię sobie Nedokážu si představit, jak je možné vážně hovořit o diskriminaci žen v digitální oblasti. To snad eh, jedině tak, že eh, já nevím, eh, muži hrají pět setů, ženy pouze tři, nebo u vrhu koulí mají koule různou váhu. Takže já skutečně nevím. Možná, že by ženy chtěly počítat pouze do sedmi a ne do deseti. Děkuji vám. Senora to... Děkuji vám. Pan, paní Tomč. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu trošku vážnější než můj předřečník. Ne, ne, pardon. Pan Tomč. Ne, ne, já a eh, e, eh, budu eh, ignorovat to, co řekl pan kolega, poněvadž to je zcela mimo mísu a budu se zaměřovat na vážnější problém. My máme v IT sektoru příliš málo žen. Navzdory pokroku, jehož bylo dosaženo, v tomto sektoru pořád nepracuje mnoho žen a rozvoj tohoto odvětví by měl poskytovat více příležitostí. Jenomže, aby se jich dalo těchto příležitostí využívat, eh, budeme muset nějakým způsobem pobízet eh, ke zaměstnanosti žen. Možná, že zaměstnavatelé, kterým to myslí, sami přijdou na to, že je třeba udržovat rovnováhu mezi ženami a muži. Eh, nejenom v počtu, ale třeba také v odměně za práce. Já myslím, že skutečně tento sektor by mohl posílit rovnost. Děkuji, paní Vod. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, eh, kteří eh, zpracovali takto silnou, silnou zprávu. Digitální technologie ta je dneska všude, v každém aspektu životě a zcela, života a zcela proměňuje eh, naši skutečnost. A to je třeba skutečně si uvědomit a je třeba začít využívat této příležitosti k eliminaci nervnosti. Ano, nutně potřebujeme, aby se o IT zajímalo více dívek. My eh, často hovoříme o ženách a dívkách v matematice, technice, technologii a tak dále, ale já myslím, že je třeba také eh, stavět mosty eh, mezi technologií a mezi uměním. Eh, skutečně toto je skvělá příležitost, jak přilákat také ženy a děti k IT a myslím, že tady všichni vnímáme ty synergie. Eh, děkuji paní Gel. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tuto zprávu a také eh, tuto zprávu o rovnosti a posilování pozice žen. Já vítám to, co řekla paní zpravodajka. Já jsem pracovala v IT a skutečně Děsí mě, jak eh, málo žen eh, pracuje v IT eh, a to je třeba skutečně začít řešit už od školních lavic. Prostě je třeba, aby už od začátku bylo vzdělávání dívek zaměřeno tak, aby mohly potom s nich být programátorky a podobně. Za druhé, já jsem eh, hovořila eh, s digitálními podnikatelkami, které byly Evropanky, ale tady to zabalili a odešli do Spojených států, poněvadž tam jsou příležitosti. Důležité je, abychom zde přestali ztrácet talenty a abychom brali eh, podnikatelky v IT stejně vážně jako muže. Děkuji, paní komisařko, máte slovo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, já jsem ráda, že dnes s vámi mohu diskutovat o stávající situaci v oblasti rovnosti žen a mužů v digitálním věku. A tomuto tématu se musíme zásadním způsobem věnovat, protože ženy nejsou dostatečně zastoupeny v IKT a tím se musíme zabývat. Tato zpráva také po, zvyšuje povědomí o tomto problému a snaží se tuto situaci napravit. Zpráva nás přibližuje k tomu, aby ženy byly v této oblasti rovnoprávnější a právě proto chci poděkovat paní zpravodajce za tuto skvělou zprávu a také za další zprávu, na které se bude pracovat. Komise chce v této oblasti dělat ještě další opatření, tak, jak je to součástí strategie. Velká koalice pro digitalizovaná zaměstnání se také zabývá nedostatkem e, znalostí v oblasti IKT v Evropě. Strategie také obsahuje klíčové úkoly, Eh, co v této oblasti udělat, tak abychom posílili dovednosti v oblasti informatiky u žen. Komise také podporuje eh, možnosti pro ženy v IKT. IKT rychle roste a vytváří 120 tisíc nových pracovních míst každý rok a také v této oblasti jsou vyšší platy a proto by bylo dobré, kdyby ženy se touto cestou vydaly. A také ženy, které pracují v oblasti IKT, pak budou také mít stabilnější zaměstnání. Když zvažujeme ekonomické argumenty pro zapojení žen do IKT, tak tady jsme dospěli k tomu, že ženy v této oblasti mohou vytvořit eh, další přidanou hodnotu ve výši 9 miliard euro každý rok a také ženy v IKT vydělávají o 9% více než ženy v jiných oblastech. Tak, abychom zlepšili příležitost účasti žen v IKT musíme se tímto problémem zabývat. Pouze devět eh, z, dřesta eh, rozvojových pracovníků v IKT jsou ženy a také méně než 30 žen pracuje celkově v IKT. A pouze 29 z tisíci vysokoškolaček vystudovalo IKT či podobné vědy. Eh, komise podporuje iniciativy tak, abychom podpořili ženy, aby si vybrali technická studia. Například eh, existuje evropská síť, která propojuje partnery a pod, eh, také eh, podporuje ženy tak, aby vytvářely mezi sebou digitální sítě a podpořily sebe vytváření pracovních míst. A eh, digitální digitální dimenze nabízí, že nám hodně příležitostí, ale my potřebujeme také příklady a modely pro ženy a proto také je důležité nabízet eh, ženám zacílené nabídky. V průběhu Eh, roku 2015 se konal Code Week a eh, zde se účastnilo velký počet mladých žen a dívek. Myslím si, že když budeme řešit stereotypy, pak také získáme pro IKT více žen a také zvyšující se digitalizace společnosti eh, také ohrožuje eh, rovnost žen a mužů, protože je tady také kybernetický stalking a harassment a zde ženy zažily takovéto násilí a to je dokonce jedna žena z deseti, která byla těmito novými technologiemi eh, ohrožena. A toto všechno také dále posiluje nerovnost žen a mužů. EU hodlá bojovat pro tak proti takovémuto kybernetickému násilí a to jsme formulovali v mnoha dokumentech. Komise již udělala zásadní kroky v této oblasti a to je návrh, aby Evropská unie podepsala Istanbulskou úmluvu, což je smlouva o boji e, proti domácímu násilí. Zde jsou obsažena ustavení týkající se například, jak se bojuje proti násilí v oblasti online potravin. Zpráva obsahuje skvělá doporučení, která ukazují, že máme před sebou velké výzvy, které musíme využít tak, abychom posílili postavení žen v digitálním věku. Já se těším, že společně s vámi budu se na řešení těchto výzev podílet. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko. Končím tuto diskuzi. Hlasovat.